Tisztelt képviselőtársaim, eh, rátérnénk a következő napirendi pontra. De... Takže tím se dostáváme k našemu dalšímu bodu našeho programu a ale ještě než se k němu dostaneme, tak bych chtěla požádat eh, o porozumění pro ty, že musíme počkat na paní Mogherini, protože se účastní jiné schůze a jakmile bude přítomna v sále, tak začneme s bodem programu týkajícím